Darf Sie bitten, Platz zu... Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Eh, kolegové a kolegyně. Eh, prohlašuji naše zasedání eh, od doby 4. července za znovu obnovené.